předpisů a politiky. A um, to se bude řešit samozřejmě v rámci evropské agendy. Každopádně stojí za to se do toho pustit. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Vážení kolegové, tímto uzavírám rozpravu a hlasovat se bude v Bruselu za dva týdny eh, na našem eh, malém plenárním zasedání. Další zpráva eh, je zpráva Marit Polsen hodnocení a posouzení akčního plánu společenství v oblasti dobrých životních podmínek zvířat 2006 až 2010. Vidím tamhle už naši paní zpravodajku a dávám jí tedy slovo na čtyři minuty. Tak, herr ordförande, herr komisionär. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, dobré životní podmínky zvířat, to je věc, kterou drtivá většina našich občanů považuje za velice důležitou otázku. Jistě je to otázka dobrých životních podmínek zvířat samotných, ale současně se to týká i naší identity. Vlastně to odráží, co si myslíme my sami o sobě, eh, o Evropě, o naší civilizace a o jejím obsahu. Já Myslím, že je to velice důležité eh, v tom, jak hodnotíme i náš vlastní život. Tuto zprávu jsem vypracovala s podporou eh, většiny členů zemědělského výboru. Jde vlastně o revizi akčního plánu 2006 až 2010. Eh, během tohoto období se uplatnilo uplatnila řada projektů a musím říct, že když jsem přeskoumávala všechny ty jednotlivé akce a když jsem se také zaměřila na budoucnost, to znamená na akční plán 2011 až 2015, tak jsem došla k závěru, že je třeba, že je třeba posílit určité právní předpisy, které existují tady v této oblasti. A to je eh, především eh, otázka směrnice o Eh, vepřích a také je tady jedna věčná otázka, která se neustále a neustále vrací a to je otázka přepravy zvířat. To je otázka, která se neustále vrací eh, kontroly, dodržování právních předpisů, ale také otázka sankcí, které je třeba uplatnit je asi zapotřebí jít ještě trochu dále, než jak to stanovují právní předpisy, které zatím existují. Já bych chtěla tedy pokročit dále a mít trošku globálnější vizi. Byla bych ráda, abychom měli globální právní úpravu eh, dobrých životních podmínek zvířat. To je přece zásadní norma pro Evropu, zásadní norma pro vnitřní trh eh, se stanovením určité úrovně, kterou je třeba respektovat všude. To by bylo velkou inovací bylo by to také ve prospěch konkurenceschopnosti a hospodářské soutěže v rámci Evropské unie. Nebylo by možné konkurovat sousedům na úkor dobrých životních podmínek zvířat. Musíme přece prokázat, že stanovujeme přísnější požadavky v Evropě pro eh, chovatele je zapotřebí stanovit eh, také ochranu proti eh, nekalé konkurenci z vnějšku. Nestačilo by mít velmi přísné požadavky zde v Evropské unii a přitom eh, nepřijmout opatření také vůči vnějšímu světu, vůči konkurentům z, třetího, z třetích zemí. A musíme samozřejmě také i přinést to určitou věď pro Eh, dobré životní podmínky zvířat a vyvodit z toho eh, příslušné závěry. Potřebujeme, abych tak řekla, celou síť, dobře organizovanou síť Kladu si otázku, zda je třeba vytvořit nějaký nový orgán. Myslím si, že existuje již dostatek různých orgánů a také vědeckých ústavů, které v Evropě fungují velice dobře a práci je třeba ale lépe koordinovat. Důležité podle mého názoru je kontrola využívání antibiotik v chovech zvířat. Nehovořím pouze o riziku Eh, vyplývajícího z reziduí antibiotik. Myslím, že antibiotika jsou všeobecným nebezpečím pro nás, pro všechny, obecně vzato. Děkuji, paní Polson. A nyní uh, Catch the Eye. Vidím pana Davisa. Davisona. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zmínit um, uh, jednu legislativu, která, um, uh, kterou bude paní komisařka znát, je to uh, směrnice o uh, nosnicích, která umožňuje, aby nebo nařizuje a Eh, rozšíření eh, klecí pro eh, nosnice do konce příštího roku. Jedná se o obrovskou investici. Řada zemědělců do toho investovala a, a snažila se tedy zajistit zvýšení standardu v blahobytu zvířat. Ovšem budeme vynucovat to, aby ten předpis byl dodržován úplně všude. Paní zpravodajka chce eh, zakázat obchod eh, s eh, vejci od zvířat, která nežijí v těch upravených klecích. Ale já nevím, jestli je to možné, ale jakým způsobem donutí členské státy, aby bylo rovné hrací hřiště, aby se to všude dodržovalo? Děkuji, pan De- pane Davisi, nyní pan Danten. Merci, monsieur Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Polsen za vaši zprávu. Já bych chtěl přivítat tuto práci, která byla realizovaná různými stínovými zpravodaji v rámci přípravy této tematiky. Zvláště to byla paní Žel z mé skupiny. Tato otázka samozřejmě má různou rezonanci v různých eh, evropských zemích všichni producenti a spotřebitelé nevnímají stejným způsobem tuto tematiku. Nicméně je tady evropská regulace, která vytvořila vysoké normy. A já si myslím, že bychom toho měli lépe využívat v mezinárodních jednáních, zvláště v souvislosti s kontrolou dovážených výrobků. Ale jak bylo již uvedeno, eh, tato pravidla něco stojí. A každým dnem si uvědomujeme, že jejich cena mm, je vyšší pro producenty a pro různé zprostředkovatele, zvláště v momentě, kdy zemědělství je výrazně postiženo. Takže to je zdůvodnění společné zemědělské politiky. Pokud každý rok vydáváme 100 euro na obyvatele v rámci společné zemědělské politiky, pak dobré životní podmínky zvířat představují jeden z důvodů nezbytné kompenzace. Děkuji. Tak please. Paní má slovo. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări, doamne Paulsen, care... Děkuji, pane eh, předsedo. Já bych chtěla poblahopřát paní Paulsen. Ve své zprávě nabízí řešení právě pro dobré životní podmínky zvířat. V souvislosti s problémy, eh, které představuje tato tematika, my víme, že dobré životní podmínky eh, předpokládají minimální biologický komfort. Bez tohoto komfortu tato zvířata se nemohou vyvíjet přirozeným způsobem. V důsledku změn, ke kterým dochází v jejich prostředí. A z tohoto důvodu se domnívám, že na evropské úrovni bychom měli podporovat konkurenceschopnost zemědělského sektoru tím, že bychom podporovali normy, které existují v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. A zároveň bychom měli dělat vše pro ochranu těchto zvířat. Některé členské státy by měly revidovat svoje technologie v chovu zvířat, eh, měly by odstranit zastaralé technologie, nahradit je výkonnými novými technologiemi, které zohledňují fyziologické potřeby zvířat a umožňují uplatňovat biologický potenciál chovaných zvířat a tímto způsobem bude eh, zajištěna bezpečnost potravin. Samozřejmě, že musíme alokovat eh, evropské prostředky eh, těmto cílům. A musíme také zajistit potenciál eh, těchto nových technologií. Je nutné, aby členské státy investovaly do těchto moderních řešení v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Domnívám se, že musíme identifikovat nejlepší možná řešení a za tímto účelem musíme také zajistit účast eh, civilní občanské společnosti a občanů na řešení těchto otázek.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 pozornost, pozor na to, aby eh, naše právní předpisy byly eh, dodržovány a bohužel ale byly přiměřené a ani jedno se neděje. Eh, hovořilo se zde o transportech zvířat, viděli jsme o tom strašlivé dokumentární filmy v televizi. A tady jde opravdu o ochranu zvířat a já doufám, že komise bude jednat radikálně a rozhodně tak abychom si mohli být eh, jistí, že se opravdu zaručuje, že eh, zvířata, eh, že se s nimi zachází dobře a přiměřeně. Děkuji a dávám tedy slovo teď panu komisaři Píbalksovi. Pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, já bych rád poděkoval parlamentu, zejména paní Polsen, za iniciativu přijít se zprávou o Evropském plánu v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Nedá se jenom o reflexi eh, toho, co se stalo, ale také obsahuje eh, velice důležité nápady eh, pro strategii do budoucna. Akční plán přijatý v roce 2006 v zásadě e, byl úspěšný. E, spojily se v něm e, některé iniciativy do jedné v oblasti v blahobytu zvířat a jeho dopad byl v zásadě uspokojivý. Když už tohle říkám, tak komise se Eh, také domnívá, že eh, v prosazování příslušných předpisů v praxi zůstává problémem a proto je třeba mu věnovat pozornost. Pokud jde o, o eh, otázku Krise Davise, tak na to vám odpovíme písemně, protože teď na plenárce by to bylo obtížné. V zásadě komise se zaměřuje na implementaci, protože pravidla se přijímají proto, aby se uplatňovala nedá se jenom otázku eh, vlády zákona, ale také o hospodářskou soutěž spravedlivou hospodářskou soutěž. Také věříme eh, v tuto soutěž mezi producenty eh, z EU a z vnějšku EU. Koncepce blahobytu zvířat musí být šířena i na zasedáních nebo na vyjednáváních VTO. V pokud je o akční plán leta 2011 až 2015, tak tam vás mohu s radostí eh, informovat, že komise už na něm zahájila práce, nebo tímto směrem my chceme vytvořit novou strategii v oblasti eh, blahobytu zvířat, eh, která se bude zakládat na eh, holistickém přístupu. To znamená, že se tam eh, budou posuzovat i dopady eh, těch opatření na konkurenceschopnost evropských výrobců. Pokud jde o články 13, článek 13 smlouvy o fungování Evropské unii, tak tam se zdůrazňuje potřeba ohledu ke všem zvířatům. A také mm, e, tady máte e, velice zajímavou e, myšlenku obecného zákona o ohledu ke zvířatům. To by samozřejmě se mohlo stát do budoucnosti tématem evropské legislativy a také by se na to mohl brát ohled v výzkumu a v dalších lidských činnostech. Také hovoříte o vytvoření evropských referenčních center pro eh, blahobyt eh, zvířat, pro pohodu zvířat. A eh, samozřejmě já si myslím, že to by mohlo pomoci s iniciativem nebo s prosazováním iniciativ v oblasti pohody zvířat. Ovšem musíme také přilížet ke konkurenceschopnosti našich zemědělských podniků. Je třeba, aby naše politika byla konzistentní, musíme eh, se na ní dívat eh, z globální perspektivy. Eh, také zdůrazňujeme, že je třeba naše ambice uvést do souladu s evropským rozpočtem a naopak. Takže musíme dávat dostatek peněz na výzkum nových technik v oblasti blahobytu zvířat, par, pohody zvířat. Pardon. A, mm,